So, liebe Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, myslím si, že bychom měli začít. Sice zde ještě není až tolik kolegů, ale doufám, že se ten či onen kolega či kolegyně ještě dostaví. Já vás zde srdečně vítám a rovněž zde dnes srdečně vítám pana Daniele Viotyho, který je hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2019. Vím, pane Vyuči, že navštěvujete všechny výbory, takže právě myslím si, máte velmi pracovně náročné období. My jsme rádi, že nám dnes zde představíte vaše priority rozpočtu na rok 2019 my vám sdělíme naše priority z našeho pohledu, z pohledu našeho výboru. Komise představí návrh rozpočtu 2019 23. května a také brzy představí i nový návrh víceletého finančního rámce a to bude koncem května, takže jistě e, na, prominete, když představíme naši perspektivu nejenom s ohledem na rok 2019, ale i dále po roku 2020. 20. I vy, pane Vioti, budete mít slovo a samozřejmě pan Lekegard a stínový zpravodajové a všichni kolegové, kteří si budou přát slovo, ale nyní nejdříve máte slovo vy, pane Bioty, na pět minut. Ještě jednou jsme velice potěšeni, že jste zavítal mezi nás. Děkuji. Paní předsedkyně a děkuji samozřejmě také za to, že jste mě pozvali na tento výbor. Já tady mám takové opravdu velmi zajímavé turné po různých výborech. A je to pro mě velmi zajímavé, protože tímto se seznamuji s různým způsobem práce různých výborů. Je to skutečně velmi poučné. Dvě obecné věci k rozpočtu, spíše pokud jde o metodu. Potom se zmíním o těch věcných záležitostech, protože samozřejmě plně souhlasím s celou řadou věcí, které zde zazněly i z úst italských kolegů členů vašeho výboru i jiných členů vašeho výboru. Myslím, že poměrně dobře znám priority, kterých se bude týkat naše dnešní diskuze i vaše práce obecně. Jak jsem říkala, vy víte, jak je ten rozpočet Evropské unie rigidní a že je velmi komplikované i ve výboru pro kulturu i jiných výborech pohybovat se v rámci rozpočtu. Je třeba k tomu přistupovat opravdu s nutnou znotnou dávkou fantazie. A je to komplikované. A pak tedy ještě další věc, a než se dostanu k těm konkrétnějším záležitostem, a sice rada neustále požaduje nové programy po komisi, po evropských, Evropském parlamentu, požaduje nové politiky a nové projekty a přitom je nechce financovat a tím pádem se to všechno komplikuje, protože, jak víte, peníze se sami nemnoží a Evropský parlament a, a tedy zpravodaj a rozpočtový výbor se rozhodně nechce vzdát programů, které už byly zahájeny, které už probíhají. a na které naši občané, naše obce spoléhají, naše regiony pro příští roky. Bohužel na radě pozorujeme tento postoj. Uvedl jsem eh, trošičku obecněji celou diskuzi, abych eh, zasadil problém rozpočtu do širších souvislostí. To bude zajímavé i s ohledem eh, na dohodovací řízení. Mým cílem je pracovat stejně jako mý předchůdci i nadále na tom, abych získal co největší konsenzus, pokud jde o stanovisko Evropského parlamentu k rozpačtu, protože si myslím, že jednotný Evropský parlament, který se širokou většinou vysloví, bude silnější, když takto vstoupí do dohodovacího řízení s radou. Široký konsensus eh, se nemá týkat pouze frakcí, ale také výboru. Tím pádem je důležité mít přehled o tom, co jednotlivé výbory chtějí. Já jsem zde proto, abych si vás vyslechl, abych si vyslechl vaše požadavky a návrhy. Máme zde problém, nebo tedy otázku Erasmus+, to je i ze symbolického a politického hlediska nejdůležitější věc. Vy jste v těch eh, pokynech, které jsem předložil, které jsme odhlasovali v březnu na plenárním zasedání, tam jste si mohli přečíst, že žádám o zdvojnásobení financí pro program Erasmus+, protože si myslím, že tady bychom měli být opravdu velmi štědří. Pokud je o kreativní Evropu, tak souhlasím s vámi, že letos jsme měli problém s nedostatečným financováním kreativní Evropy, protože v tomto víceletém finančním rámci tento program přišel o 20% a to je opravdu problematické. Stejně jako Evropa občanů a potom Iniciativa, občanská iniciativa, iniciativa, o tom jsem hovořil dnes dopoledne na výboru AFKO, která se společně s vámi touto otázkou zabývá. Byla vytvořena nová linka, ovšem nebyly na tuto linku vyhrazeny nové prostředky, takže nechci říkat, že je to tedy uh, podvod na občanech, ale je to trošku zbytečné. A potom sbor Solidarity. Tady nebudu zacházet do detailu, ale musím říci, že u tohoto bodu si musíme uvědomit, že nové programy musí mít nové zdroje a nemůžeme si představovat, že Evropský sbor Solidarity, což je program pro celou Evropskou unii, na který hodně sází jak parlament, tak i rada, tak si nemůžeme představit, že tento program bude odebírat zdroje a prostředky již existujícím programům. Takže toto jsou ty hlavní směry, kterých se budeme držet. Potom samozřejmě jsou zde jiná důležitá témata, ale teď už jsem překročil čas, který mě byl vyhrazen. Pak je to samozřejmě Evropský rok kultury tam také nejsou dostačující prostředky. Usilovali jsme o zvláštní rozpočtovou linku, ale nepodařilo se nám to kvůli tomu, jak je ten rozpočet neohebný. Jak už jsem říkal, uvidíme, co se podaří udělat příští rok. Já si myslím, že je velmi důležité mít podporu vašeho výboru nejen dnes, nejen ve vašem stanovisku, ale i v následujících měsících až nastane ten klíčový moment. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem hovořil trošičku déle. Já, Děkujeme také a myslím si, že podporu našeho výboru ve všech otázkách, které se našeho výboru týkají, vám mohu již nyní přislíbit. Dnes dopoledne jsme krátce hovořili o Evropském sboru Solidarity a ne asi s údivem, ale s rostím rozhořčením jsme museli vzít na vědomí, že Rada zcela zjevně, tedy členské státy, nejsou ochotny poskytnout pro tuto novou iniciativu čerstvé peníze. Čerstvé peníze, to v tomto případě znamená nevydané prostředky, eh, že by je nevrátila státům zpět, ale nechala je v evropském rozpočtu a pak je použila pro sbor Solidarity je zcela nesporné, že nová opatření si vyžadují nové peníze a zjevně zde členské státy opětovně nejsou ochotny takovéto peníze schválit a poskytnout nám je. Erasmus Plus, tento program je jedna z našich velkých priorit, vy jste o tom hovořil. My jako parlament v naší všeobecné zprávě o víceletém finančním rámci jsme požadovali strojnásobení prostředků. Na výboru jsme vždy hovořili o tom, že ty prostředky musí být eh, jaksi zásadním způsobem navýšeny. Některé členské státy hovořily dokonce o tom, že by to mělo být navýšení desetinásobné. A předseda komise sice poměrku květnatovou mluvou Eh, a ne zcela jasnou nám, ale relativně hodně slíbil a nyní se zdá, že to bude pouze narušení, eh, promiňte, navýšení prostředků dvakrát, což nám nestačí. Proto budeme bojovat dále, zejména co se týče VFR, ale také co se týče sboru Solidarity, který musíme financovat i mimo nový finanční rámec v roce 2019 a 2020. Bude to tady velice zajímavý a pravděpodobně relativně vyostřený spor a boj. Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za vaše informace a děkuji, že jste řekl, že se vy nás snažíte eh, ze všech sil a možností podpořit naše priority. A já bych nyní jako první dala slovo našemu zpravodaji Mortenovi Lokergardovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi začít tím, že se mohu připojit k tomu, co to už bylo řečeno do značné míry. Vzhledem k tomu, že být členem tohoto výboru je takovou, mimoř, je takovou mimořádnou zkušeností. Málo kdy se dohodneme na věcech. Já jsem byl zpravodajem k rozpočtu i za předchozí období a mám pocit, že tohle je v podstatě uh, Eh, kopie eh, té zprávy za předchozí období a zase říkáme, že tedy se na všem shodneme. Já vám chci každopádně pogratulovat k vaší podpoře, protože vy jste tedy správně eh, uvedla, uvedl výčet hlavních priorit a cílů. A i tady se dá říct, že se víceméně shodneme a to je prostě dobrý začátek. Rozpočet na rok 2019 je takovou předzvěstí toho, jak bude vypadat příští víceletý finanční rámec. My jsme zatím ještě neviděli skutečný návrh rozpočtu, máme tu pouze eh, zkrácené, zestručněné vydání a máme tady eh, včetně tedy takových velmi obecně formulovaných priorit pro oblast kultury. To je asi vše, co v tuto chvíli můžeme řešit. Kromě toho je tu problém eh, v tom, že vlastně iniciativy a projekty, které se týkají rozpočtu, jsou roztříštěné a je možné je zařadit do celé řady různých programů a rozpočtových linek. A a pro mě potom bylo velkým překvapením zjistit, že vlastně na kulturu jdou miliardy, když se to sečte. My máme tedy miliony v našem vlastním rozpočtu a já myslím, že právě proto, o jaké částky jde, si to zaslouží větší pozornost. Je také třeba věnovat větší pozornost tomu, jak jsou přesně vynakládány prostředky v kultuře v rámci jednotlivých projektů. V bodě jedna eh, máme otázky k financování programu Erasmus. Není nutné to celé číst, protože v podstatě je to skoro stejný text jako rok předtím. Ve třetím bodě potom žádáme financování pro Euronet Plus. A my doufáme, že to vezmete v úvahu, protože je to téma, které jsme v tomto výboru probírali často a je to dost vážná situace, ve které se projekt Euronet nachází. Byl, bylo s ním nespravedlivě zacházeno z pohledu rozpočtu celou řadu let. A my máme různé představy o tom, jak zajistit přežití tohoto programu komise také. A teď se tedy zdá, že vlastně vítězí dobro v této věci. A já navrhuji, abychom tomuto bodu věnovali pozornost v rámci nadcházejícího rozpočtu. Pokud chce parlament přispět k tomu, aby tento projekt přežil, měli bychom opravdu vyčlenit nějaké prostředky na tento projekt. jinak vlastně jsme svědky toho, že lidé opouštějí projekt a organizaci Euronet, které prostě docházejí peníze. Pokud tedy chceme, aby se tento projekt udržel nebo dokonce ještě rozšířil, musíme urgentně k tomu poskytnout prostředky. Bod 4 přesná hodnota programu Europe for Citizens, Evropa pro občany a bod 5, to už jsem zmínil, chceme, aby komise schválila synergii některých programů zaměřených na kulturu a vzdělávání. A je tam i konkrétní výčet. Eh, hovoří tedy v, let, v letech 2013 a 2017 bylo vynaloženo 11 miliard eur, to jsou velké peníze. A je dobré tedy tomu věnovat větší pozornost. A ještě jeden bod, než skončím. Obdrželi jsme informace od komise eh, k programu Europe Assistance. Plánovaný rozpočet v objemu 750 tisíc eur měl být vynaložen na financování iniciativy Europe Citizens, ale v tom nejnovějším verzi eh, finančního programu se hovoří o snížení toho rozpočtu o 2,5 milionu eura, tedy v letech 2019-2020. To v podstatě znamená konec existence tohoto programu. A já s tím mám následující problém jde o významný škrt v případě programu, který už tak je málo financován, je podfinancován. My už jsme na to upozorňovali i v případě rozpočtu na rok 2018 a navíc dopad na rozpočet není vysvětlen. V finančním programu, mm, tedy to sice je schváleno, možná, že komisi vyhovuje takhle přesunovat prostředky, ale dochází k tomu způsobem, který z našeho pohledu není vůbec transparentní a to je tedy něco, co kritizujeme. Otázka je, jak tady přijímat legislativu a některá rozhodnutí a e, zdali komise správně plní své povinnosti a to je něco, na co budeme dozírat pozorně. To s tím se vás chtěli varovat. To je všechno, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, Mortene, a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. A začneme panem Zdrojevským. Prosím maximálně na tři minuty. Děkuji. Děkuji. Na úvod musím říci, že nás velmi těší slova týkající se programu Erasmus+. Bez ohledu na to, zda ta naše očekávání na strojnásobení rozpočtu budou zrealizována, budou stačit pouze, když budou zdvojnásobena, tak přesto to bude u nás eh, důvod ke spokojenosti, protože před čtyřmi lety jsme začínali obranou tohoto programu. Ukazovali jsme jeho pozitivní, na jeho pozitivní dopady, na jeho přínosy a Vystupovali jsme proti těm, kteří tvrdili, že tento program se už naplnil a musí být ukončen. Dnes už všichni víme, že tento program má velký význam, musí se v něm pokračovat, musí být posilován a to zdvojnásobení finančních eh, prostředků na Erasmus Plus eh, musíme přivítat. Nápad, eh, aby program Kreativní Evropa byl posílen, musíme také přijmout uspokojením. V příštích eh, perspektivách bude kreativní Evropa tedy posílena a to je dobré. Znepokojivé signály se týkají Evropy pro občany. Ale teď eh, chci říct dvě věci, které se týkají všech programů. Pokud zjistíme 11 a 16, získám 11 a 16 eh, na oba programy, bude to znamenat, že více než 90 mladých eh, občanů, subjektů a tak dále nebude uspokojeno, když požádají o tento program. Chci připomenout, že programy, kde se odmítá 30 až 40 vyvolávají především negativní reakci, protože tolik subjektů je prostě odmítnuto. Musím říct, že to jsou žádosti, které jsou dobré, správné, pozitivně hodnocené, splňují kritéria, splňují podmínky a skoro 90% je odmítnuto. Můžeme si představit, že v Evropě potřebujeme tisíc kilometrů nových eh, nových dálnic, víme o tom a postavíme jenom 10 kilometrů. Tak to vypadá víceméně v oblasti kultury a na to upozorňuji, protože je to velmi znepokojivý signál. Zároveň chci také říci, že tak vysoká míra nepřijímání žádostí probíhá v rámci skromných kvot, když se podíváme na celý rozpočet Evropské unie. To nejsou velké finanční prostředky, to jsou většinou jen zlomky, opravdu malé částky v takových programech, jako je Kreativní Evropa a Evropa občanů. Většinou eh, to je jenom taková promile z celého rozpočtu. A také nás velmi znepokojuje velmi nízký podíl kreativních průmyslů, které jsou spojeny s kulturou v tomto programu. Děkuji mnohokrát. Nyní s pan Nego, Nekov, který zastupuje pana Luigi Morgana, také na tři minuty. Děkuji, Pedro. Dovolte mi pogratulovat zpravodajům za tyto zprávy. A budu hovořit eh, jménem pana Morganu, který řekl, že jde o velice kvalitní stanovisko, které je dobrým základem pro další práci. Víme také o některých problémech, například, že bude třeba utratit zbytek topapu eh, pro Erasmus Plus v letošním roce a také Souhlasíme u programu Creative Europe a Evropa pro občany s textem, který se k ním týká. Musíme se snažit to, co, získat co nejvíc prostředků z rozpočtu, tak aby bylo možné dobře financovat evropské programy. A některé z nich se potýkají s problémy Musíme eh, tedy věnovat prostředky nejenom do strukturálních a dalších fondů, musíme podporovat také kulturní projekty, které podporují evropskou kulturní jazykovou diverzitu a dědictví, přispívají k vytváření pracovních míst a hospodářského růstu. Eh, takovýhle text ve stanovisku chybí, ale pan Morganu si uvědomuje, že tady délka textu je omezená. A další bod, počkáme se na eh, předběžné hodnocení pilotních projektů a přípravných aktivit ze strany komise, pak teprve zahájíme diskuzi, ale nesmíme zapomínat také na politické priority. A konečně pan Morganu vysvětluje, že rozhodnutí, která přijímáme letos, budou mít příští rok dopad i na podobu dalšího víceletého finančního rámce a na to nesmíme zapomínat. To je tedy eh, jádro stanoviska pana Morganu k tomu této zprávě a já doufám, že se nám podaří dospět k koncenzu, který potřebujeme. Děkuji. Paní Neriada, tři minuty. Děkuji, děkuji zpravodaji a také panu Rioty je příjemné vidět vás tady a nikoli ve výběru pro rozpočet, kdy jsem také koordinátorkou, takže dobře chápu, jaké problémy před sebou máme z pohledu víceletého finančního rámce a rozpočtu obecně. Myslím si však, že kultura a vzdělávání je dobře ošetřena na půdě tohoto výboru. Snažíme se, aby, na, aby prosazované iniciativy byly co nejvíc inkluzivní. Na druhé straně ostatní výbory mají také své priority, ať už je to krize mlékárenského průmyslu nebo humanitární krize a každý si prosazuje to své. A většinou tedy my jsme ti první, kdo přijdou na řadu, když jde o škrty. A proto chci apelovat na komisi, aby se uvědomila, jakou přidanou hodnotu kultura přináší a že tedy nejde čistě jen o ekonomickou návratnost, ale i kultura může při, přispět k tomu, aby tedy lidé netrpěli chudobou nebo sociálním vyloučením a proto potřebujeme velice praktický a pragmatický přístup k investicím do kultury, tak abychom návratnost viděli v reálném čase. Vzhledem k tomu, že mám málo času, myslím si, že je důležité poznamenat, jak důležité je zajistit rovný přístup ke kultuře a vzdělávání pro ty, kdo jsou třeba geograficky znevýhodněni. Tady bych ráda upozornila například na problematiku tlumočení do znakového jazyka na plenárním zasedání. O to žádáme již dlouho, ale nic se zatím nestalo a je třeba, abychom eh, se drželi svých principů, jestliže si něco odhlasujeme, tak na tom také musíme trvat a pokud to jako výbor neděláme, tak vysíláme nekonzistentní signál členským státům. Takže já chci říct si komisi, my víme, že peněz je málo, to ostatně bude vždycky, ale je možné prostředky vynakládat efektivně a s ohledem na přidanou hodnotu a návratnost investic. Ve výboru pro kulturu jde o kreativitu a kreativita přispívá k hospodářskému růstu, k vytváření pracovních míst, k odstranění chudoby to, myslím, ostatní výbory nemohou tak hrdě tvrdit a proto já tady budu nadále trvat na těchto záležitostech a každopádně vám eh, děkuji za to, že jsem měla možnost k tomu vystoupit. Ja, vielen, vielen. Děkujeme mnohokrát. Nyní Helga Trübel. Děkuji, Petra. Děkuji zpravodaji i za sebe. Já chci jen stručně říci, že většina tohoto výboru je zajedno, že chceme více pro Erasmus plus a kreativní Evropu. Pokud jde o Evropský sbor Solidarity, tak je jasné, že tam chceme mít více čerstvých peněz. A také pro kreativní Evropu, protože všechny naše programy se týkají jednotlivců a to je velmi důležité pro sociální začlenování a pro smysl evropského projektu. Proto máme silné argumenty na své straně. Vím, že není snadné přesvědčit ministry financí a další lidi, kteří se zabývají zemědělstvím a fondem soudržnosti, ale myslím si, že máme hodně velmi dobrých argumentů, protože víme, že všichni evropští politici používají naše argumenty o důležitosti kultury, kultury a o začlenování lidí cestou kultury, včetně migrantů a problematických eh, skupin. Samozřejmě máme zde také problém s Brexitem, v tomto víceletém finančním rámci nemáme dost peněz a pokud chcete posílit Evropskou unii a dosáhnout lepších výsledků než v minulosti, znamená to, že potřebujeme vyšší rozpočet, bez rabatů a s novými vlastními zdroji. A potřebujeme také viditelnost svých programů. A víme, že v komisi se říká, že možná naše programy nebudou tak viditelné, jako by měly být. A proto si myslím, že budeme muset velmi jasně vyslat signál, že kultura je tak důležitá, když budeme hovořit o příštím rozpočtu, že to nemůžeme skrývat pod kompetencemi jiných výborů a musíme být připraveni na boj. Ja, vielen, vielen her- Děkuji mnohokrát. Právě jsme o tom takto hovořili i na koordinátorech a zcela jasně jsme vyjádřili, že všemi možnými způsoby se budeme bránit tomu, aby tady docházelo k směšování kultury a jiných programů, ať již v jakékoliv podobě. Mám se další členy, takže jako další pan Oflin maximálně na jednu minutu. Děkuji. Mám jenom několik otázek v kontextu vystoupení prezidenta Macrona z minulého týdne, kdy zaprvé slíbil v podstatě víc peněz z Francie a mě by zajímalo, jestli pan Vioty o tom ví něco detailnějšího, jestli třeba některé další členské státy tím nebyly vyprovokovány k tomu, aby prohlásili něco podobného a tím by se zvýšil objem dostupných zdrojů. Také se mi zdá, že um, prezident Macron volal po posílení solidarity mezi členskými státy a posílení vize Evropy. A celá řada členských států, které přeskoumáváme na půdě tohoto výboru, s tímto pohledem souhlasí, tedy je třeba posilovat myšlenku europanství napříč členskými státy. A myslíte si, že tady v důsledku projevu a prezidenta a Macrona nebude věnována větší pozornost výdajům do kultury, tak jak to zkoumáme i na půdě tohoto výboru? Děkuji mnohokrát. Možná ještě jedna poznámka z mé strany, neboť tady trochu směšujeme tu jednu diskusi s tou další, což je naprosto v pořádku, neboť to spolu souvisí oba dva body, které dnes eh, máme na pořadu jednání. Minulý týden jsme měli velice zajímavou návštěvuju jako výbor Kult u Arte. A Arte má ten vynikající program Arte Europe a tento program eh, neboť Arte je zejména velice zaměřené na kulturu se svým programem. A pak mají pilotní projekt a přípravnou akci a tímto způsobem v minulých letech právě eh, financovali výše změný program a momentálně tento Program Arte pro Evropu je k dispozici v šesti jazycích, tedy nejenom francouzština němčina, ale také polština, španělština, italština a angličtina a ta přípravná akce ovšem letos vyprší. Myslím si však, že je to velice dobrý projekt, který má rozhodně budoucnost a mohli bychom ho rozvíjet dál. A proto je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak by se nám jak bychom mohli tuto přípravnou akci převést do řádné rozpočtové linky. A Morgan právě poukázal na práci Euranetu Plus, které si zde na výboru velice vážíme, ale víme také, že z, tohoto, z této rozpočtové linie je financováno více dalších věcí. Podle nás je to dobrá rozpočtová linka a mohli bychom z ní také podpořit tento dobrý projekt Arte Europe, aby měl i nadále financování a byla bych ráda, kdybychom se nemohli mohli společně zamyslet nad tím, Zda bychom to například nemohli mít takto již uvedeno ve stanovisku, že si jako výbor přejeme, aby tento projekt pokračoval dál, tedy i nad rámec přípravné akce. A za druhé, že bychom tam měli jasné konkrétní požadavky, kde se na to ještě podíváme v rámci nějakého druhého kroku, a zamyslíme se nad tím, jak to zajistit, aby se to podařilo. Je to výborný projekt, jde tam o mezikulturní výměnu v Evropě. Pomocí těchto šesti jazyků e, vlastně oslovíte 70% Evropanů. Takže já si myslím, že ten projekt je dobrý a měli bychom ho možná naopak ještě dále rozvíjet a ne ho ukončovat. Takže to je to, co jsme si odnesli z naší návštěvy minulý týden v Arte. Ráda bych nyní ještě předala slovo komisi, pokud si přeje vystoupit pak ještě jednou panu Viotimu a na závěr pohovoří ještě jednou Morten Lockegaard. Komise, prosím. Máte dvě až tři minuty. Tři minuty maximálně. Děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane zpravodaj. Eh, komise vám děkuje za stálou podporu, kterou eh, projevujete v programu pro vzdělávání a kulturu mládeže, což je zásadní program. Tento rok je důležitý pro rozpočtový projekt, abychom dosáhli veškerých našich cílů a aby mladí lidé, mladí lidé studenti, eh, vysokoškolští učitelé a další mohli tedy i nadále požívat podpory této programu. V aktuálním kontextu jsme velice rádi, že máme vaše podporu nyní při připravujeme vyjednávání o víceletém finančním rámci a připravujeme také budoucí právní základ eh, multiplikační faktory pro různé programy, zejména pro Erasmus+, je samozřejmě také velice důležité i v rámci přípravy rozpočtu na rok 2019. Jak jistě víte, momentálně tady máme jako druhou etapu programu od počátku roku 2018. Tento program je i nadále velice výkonný, má velkou asi 100% e, míru plnění e, rozpočtového jsme velice rádi, takže stejně jako v roce 2017, co se týče toho samotného procesu, nemohu vám poskytnout konkrétní čísla, která by se týkaly rozpočtu, protože sbor eh, komisařů ještě nepřijal rozhodnutí, ani nemáme konkrétní datum, kdy bude to rozhodnutí přijato, takže pak, až budeme mít více informací, se vrátíme mezi vás a budeme vás informovat. Co se týče Erasmus+, tady máme navýšení potřeby pro platby právě z důvodu toho, té absorpce ze strany národních platebních agentur. Ten program je velice dobře využíván. To můžeme takto konstatovat. E, úspěch tohoto programu jasně ukazuje, nebo se jasně projevil, když jsme slavili 30 let Erasmu minulý týden. Musíme říct, že veškerý ten úspěch je velice zásadní. Ukazuje to, že je tady vysoká absorpční kapacita, to bylo zmíněno. A e, bylo by tedy vhodné, aby tady bylo více rozpočtových prostředků, které by byly dány k dispozici tomuto programu, abychom mohli podpořit ještě více mobility a projektů. E, samozřejmě během rozpočtového procesu 2018 tam bylo uvolněny dostatečné prostředky Částečně to vedlo k úspěchu, týká se to zejména tréninku a dalších částí, mobility a strategického partnerství. Kterým způsobem ten malý rozpočtový navýšení, které jsme měli pro kreativní obdobu, bylo to asi 5 milionů eurů navíc. E, to nám poskytlo e, možnost podpořit projekty v oblasti spolupráce, taky se to týkalo integrace uprchlíků. Co se týče VFR, tady budeme tedy vyjednávat budoucí program. Komise se velice eh, je ráda, že má permanentní podporu ze, sta, ze strany parlamentu, že chcete, aby eh, ten veškeré ty programy měly k dispozici dostatečné prostředky. I včera jsme o tom hovořili, když jsme tady na výboru pro rozpočet v rámci mm, monitorovací skupiny představovali Erasmus+, a také předseda výboru pro rozpočet eh, také hovořil o tom, že by bylo možné ten rozpočet až trojnásobit. My jsme tedy rádi, že máme podporu parlamentu a děkujeme vám za ní. A co a také vám děkuji za to, že jste hovořil o tom, že je důležité, abychom posílili tu transsektoriální dimenzi programu Creative Europe. Zejména, eh, abychom mohli eh, se věnovat tomu boji proti fake news a dalším. Tady je také třeba, aby se ten podpočet rozpo- eh, podpořil a pokud budou čerstvé peníze, tak komise potom bude moci zavádět nové projekty, které budou bojovat proti těmto fenoménům. Ještě na závěr dialog, už se o tom hovořili. Bylo to včera, komise se snaží o politickou dohodu, co možná nejrychleji. Pravděpodobně v červnu, to bude asi druhý dialog, tak, abychom již mohli velice rychle zahájit tyto velice slibné iniciativy. Zatím ovšem to není, je, je to poněkud ohrožené, zatím ještě není tedy jisté, zda se to podaří včas nastartovat v roce 2018, takže tohle je vidět urgentní téma. Děkuji. Děkuji, i my máme zájem na to, abychom se velice rychle shodli na sboru Solidarity, ale tak, aby to bylo úspěšné, potřebujeme jistou flexibilitu členských států a týká se to našich požadavků po čerstvých penězích. penězích. Jinak, eh, myslím, parlament prostě nebude moci s tím souhlasit. Ještě jednou předám slovo panu Viotimu a na závěr panu Lokegardovi. Prosím, pane Vioti, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám všem i zástupci komise, který si vzal slovo, protože ta diskuze byla skutečně velmi důležitá. Já jsem si zaznamenal určité priority. Jak zde bylo řečeno, tak eh, zde je poměrně jednota v této věci. Dvě rychlé úvahy. Za prvé, zatím ještě nemáme rozpočet, jak zde zaznělo. Takže tady diskutujeme, ale zatím ještě nemáme rozpočet na rok 2019. Vycházíme tedy z těch eh, linií, které jsme si odhlasovali a z odhadu, takže musíme počkat. Byl zmíněn také příští víceletý finanční rámec. Ty věci spolu samozřejmě souvisejí. Ale my se musíme snažit udržet je oddělené, protože příští rok eh, ještě Brexit nebude. Musíme být tedy připraveni pracovat zároveň na dvou paralelních rovinách, každý podle svých vlastních kompetencí a tak dále. Pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, které byly zmíněny, tak eh, já velmi respektuji práci Evropské komise na pilotních projektech a přípravných akcích. Nicméně mým záměrem je hájit politickou roli parlamentu. Budu tedy respektovat stanoviska Evropské komise, což jsou tedy technická a právní stanoviska ekonomická, rozpočtová, ale chci, aby také byla dodržena a respektována role parlamentu, aby mohl realizovat některé pilotní projekty, které třeba nezískají z technického právního hlediska úplně kladné hodnocení komise, tak abychom je mohli realizovat, protože my zastupujeme občany a jsme přesvědčeni, že to děláme pro dobro občanů. Ta otázka ke slovům prezidenta Macrona. Já jsem se tady na chvilinku ztratil. Prezident Macron slíbil více sociální solidarity a více financování pro sociální solidaritu na tom posledním zasedání ve Štrasburku. Já jsem velmi rád, že tyto sliby přednesl a doufám, že se začnou také konkrétně realizovat tyto sliby a doufám, že v příštím rozpočtu ty konkrétní sliby prezidenta Macrona budou alespoň částečně realizovány. A na závěr bych rád všechny vyzval, abychom pracovali společně. Velmi dobře víme, že téměř vždycky u rozpočtu, nebo ještě takto chtěl jsem říci, že jste šťastný výbor, protože kolegyně Ní Riáda která je ve výboru pro rozpočet, zasedá i tady, takže máme opravdu přímý vztah. Můžete mě přijít vytáhat za uši kdykoliv budete chtít. Ale chtěl jsem říci, že evropský rozpočet. To není konfliktní téma tady v parlamentu, protože velmi často máme velmi podobné názory, ovšem často je to důvod ke konfliktu s radou, kde zasedají ministři financí. Takže prosím, vyvíjejte také tlak na svou vládu, aby vystoupili v radě s mírnou pozicí v dohodovacím řízení. To by pomohlo nejenom mně, ale celému parlamentu. Ano, děkuji. Váži. Vážený pane kolego, za to, že jste tady dnes mezi námi byl, a že jste se tedy snažil ze všech sil připravit podklady, které pak společně budeme moci prosazovat. Takže ještě jednou vám děkuji za to, že jste dnes dorazil a nyní ještě Morten Lockhart, jakožto náš zpravodaj. Děkuji, budu stručný. Děkuji za to, že jste dorazil, pane Měoty, a děkuji také. A přeji vám co nejvíc úspěchů. Mám několik připomínek. Správně bylo zdůrazňováno, že tento výbor by se do budoucna měl ještě víc soustředovat na to, aby lidem kolem lépe vysvětlil přidanou hodnotu sektoru kultury. Já jsem byl členem výboru dlouho a myslím si, že to je asi největší problém tohoto výboru. Vysvětlit lidem hodnotu kultury. Výdaje na kulturu jdou v některých členských státech na, na úroveň 6% HDP. Lidé, kteří eh, se zabývají sportem, říkají, že tedy 2,4% HDP je eh, věnováno na sport a že už to tedy eh, přináší významný pokrok a my tedy musíme ubránit náš rozpočet na kulturu proti útokům. Není to poprvé a já tedy apeluji na všechny, aby se ke mně připojili. E, pokud jde o doporučení paní předsedkyně e, k projektu ARTE, tuto připomínku také zapracujeme. A to je vše z mojí strany. Děkuji. Ja, vielen, vielen herzlich. Děkuji za tuto, myslím, kvalitní rozpravu a podobně jako v minulosti i nyní bude výbor pro kulturu držet při sobě a budeme tedy společně a nerozdílně agitovat eh, za to a bránit eh, za naši věc bránit se nejenom tedy útokům ze strany komise, ale také těm různým příspěvkům ze strany rady. K těm sborům Solidarity jsem se už vyjádřila, pokud jde o Creative Europe, tady nás ještě bitva čeká a to tež se dá říct o Erasmu+. Plus já jsem přesvědčená, o tom, že bychom neměli souhlasit s pouhým zdvojnásobením zdrojů, ale měli bychom trvat na našem původním stanovisku, že potřeba je ty zdroje strojnásobit. A lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je relativně krátká 2. května v 11 hodin ke stanovisku Mortena Lockgarda a hlasovat se bude 7. června. To už budeme mít konkrétní čísla a rozběhne se také tady celé to rozpočtové řízení, takže už se budeme bavit o konkrétních číslech, o konkrétních číslech také z rozpočtu. A tím jsme vlastně tak elegantně tak trošku promíchali dva body dnešního jednání. A teď už mi tedy zbývá jen, abych vás informovala o tom, že příští zasedání bude 16. května ve středu dopoledne i odpoledne a ve čtvrtek potom dopoledne. Doufám, že se tam všichni znovu uvidíme. Děkuji za vaši přítomnost, přeji příjemné odpoledne a paní předsedkyně děkuje také tlumočníkům.